Bueno, uh, queridas y queridos colegas. Tak, vážení kolegové. Prosím, eh, kdo tu nechce být, tak nyní opustíte míst sál, pokud nechcete být přítomně vysvětlování hlasování, ale eh, pokud pokud, se, pokud si chcete popovídat, udělejte to prosím mimo tento sál a my přejdeme přímo k vysvětlování hlasování. E, je jich poměrně hodně a e, jako první je Daniel Henen. ten bude vysvětlovat své hlasování ohledně zprávy Sylvie Guillaume, e, Fond azylu, migrace a integrace. Prosím.